obchodu se zeměmi Euromed. Slovo má komisař de Gucht. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Um, Jižní sousedství Evropské unie prošlo bezprecedentními změnami od roku 2011. V tomto kontextu obchod a investice musí hrát eh, významnou roli jako faktor stability v vztazi, ve vztazích s zeměmi Jižního středomoří. Zaměřujeme se na, na tři cíle vůči zemím této oblasti. Jednak prohloubení vztahů s některými z těchto partnerů na základě diferencovaného přístupu. Rada v prosinci 2011 přijela směrnici pro vyjednávání obchodní oblasti volného obchodu s Egyptskem, Jordánskem, Marokem a Tuniskem. Hlavním cílem této dohody byla postupná integrace ekonomiky těchto partnerů do jednotného trhu EU Tyto dohady budou komplexní a budou pokrývat oblasti vzájemného zájmu jako mm, obchod, eh, fitosanitární, sanitární opatření, veřejné zakázky a politika hospodářské soutěže. Také ochranu investic a další liberalizace obchodu se zbožím, službami a zřizování podniků. Vyjednávání eh, začaly s Marokem v roce 2013, v březnu 2013 a pokračují mm, dobrým tempem. Eh, jednání s Jordánskem je velmi pokročilé a jednání s Tuniskem začne, jakmile skončí přípravný proces. Okamžité priority eh, tyto země Mm, teda mm, e, pro země jako Libie, Alžír e, není možné zatím, e, přičemž jednání o vstupu do VTO dalších organizací probíhá. Musíme najít vhodný způsob úpravy vzájemných vztahů obchodních s Libií. Dalším cílem je podpora mm, integrace regionu. Úroveň intraregionálního trhu v této oblasti je stále nižší než kdekoliv jinde ve světě. Integrovaný středomorský trh bude mnohem atraktivnější pro investory. Pokračujeme v podpoře um, o prosazování dohody mezi Egyptem, Jordánskem, Marokem, Tuniskem a dalších oblastí. Jako obchod se službami, investice a veřejné zakázky. To zahrnuje také finanční pomoc a expertízu. Eh, probíhající revize eh, pravidel o zemi původu by měla být urychlena. To není snadné vzhledem k různým názorům jednotlivých partnerů v tomto procesu. Dalším elementem je regionální eh, partnerství euro mm, Med, který eh, kdy proběhne 13. 30. září ministerská schůzka, která bude velmi důležitá, protože bude první za čtyři roky. Žený pane předsedo, Poslanci komise dělá vše, co je v jejich silách, aby vztahy se sousedy ve Středomoří byly e, takové, aby podpořili dlouhodobou stabilitu v regionu. My vítáme mm, snahu parlamentu dosáhnout tohoto společného cíle. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři de Gucht. Nyní z, e, následují řečníci. E, jako první má slovo paní kolegyně Gabriel. Dvě minuty. Děkuji, eh, pane eh, předsedající, pane komisaři, děkuji za eh, to úvodní slovo ohledně stávajícího stavu a perspektiv obchodu s zeměmi Euromed. Zdá se mi, že je to opravdu tak, jak říkáte. Obchodní výměny mezi Evropskou unii a regionem Euromed jsou slibné, ale máme ještě dlouhou cestu před sebou, eh, aby to partnerství nebylo tak nevyvážené. Chtěla bych zdůraznit eh, tři věci. Je zapotřebí eh, pracovat dál na dohodách o volném obchodu a rušit především netarifní bariéry. Rušení těchto bariér a technických bariér se musí opravdu realizovat v součinnosti s našimi partnerskými zeměmi. Jak jste řekl, partnerství s jihem středomorského eh, regionu musí být položeno na, významnými výměn, eh, na významných výměnách, které jsou zatím dosti slabé. Abychom posílili obchodní výměny s těmito zeměmi, musíme být pragmatičtí, musíme přímo pracovat s těmi a pro ty, kteří je realizují. Dva příklady. Naše vízová politika by měla být ve službě službě naší hospodářské politiky. Měli bychom z, výrazně z e, zjednodušit e, vízovou, e, vízové kroky politiku v této oblasti pro jednotlivé ekonomické subjekty především a je také zapotřebí vytvořit síť podniků na obou stranách středozemního moře, vytvořit bilaterální obchodní komory, které mohou také více přispět k vzájemným vztahům a pak je třeba si uvědomit, že toto vše není e, samo o sobě e, konečným lékem. Obchodní výměny e, nejsou sami o sobě cílem. Jde o to, aby se tyto státy mohly zapojit do otevřené ekonomiky, takže rozvoj podniků a výměny by měly také posilovat jednotlivé administrativní struktury v zemích. Nezapomínejme na sociální a politickou nestabilitu v tomto regionu. Takže obchod ano, ale ve službách míru a stability. Děkuji. Nyní má slovo paní kolegyně Arena. Děkuji, pane komisaři Guchte, jste nehovořil o e, partnerství mezi Evropou a Izraelem a já si myslím, že je důležité tady připomenout určité e, principy v těch obchodních výměnách e, s Izraelem, to znamená především princip nelegálnosti okupování v určitých území, konkrétně v Eh, západním břehu Jordánu a je třeba si uvědomit, že tady je nutné také zajišťovat eh, označování eh, produktů eh, pro tyto oblasti. My bychom, některé státy si to již uvědomili, ale mělo by tady být opravdu takové přímo vytnutitelné kroky vůči těm, kteří stále ještě nehledí na to, že některé zboží je vyrobeno v těch okupovaných územích. To musí být vždy důrazně označeno, protože toto je nespravedlivá situace. Vy jste také zmínil eh, mezi ostatními státy Maroko a Tunisko. Tady je eh, zapotřebí také připomenout určité principy. Především se jedná o země, které jsou eh, v přechodu k demokratickému systému, myslím teď konkrétně Tunisko, a je zapotřebí zapojit i občanskou společnost do těchto dohod o obchodních výměnách. Musí tam být sociální ustanovení a environmentální ustanovení, která by měla být také e, vynutitelná. Děkuji, paní kolegyně. Mm, připustíte otázku od paní kolegyně Morvaj? Mm, může se paní Morvaj zeptat, položit doplňující otázku? Prosím, paní kolegyně. E, děkuji. Chci se zeptat, Zda s paní poslankyně souhlasí s tím, že před půl hodinou v souvislosti s Ruskem parlament konstatoval, že Rusko vykonalo agresi vůči jiné zemi a proto je nutné uplatnit vůči Rusku sankce. Souhlasíte teda s tím? Vím, že je to obtížné tady mluvit, protože tady řada lidí se hlasitě baví, ale Mm, já se chci zeptat, můžeme mít dvojí měřítka? Agrese proti Gaze, pan předseda přerušuje. Eh, paní kolegyně Arena. Mikro myslím, že by eh, mělo být možné detekovat původ výrobků, tak abychom si mohli vybrat. Eh, pokud tato možnost není, tak není vždy možné vědět, odkud eh, produkty jsou. Já nepléduji za bojkot všech výrobků z Palestíny či Izraele, ale chci, aby jsme věděli, zda jsou tyto výrobky produkovány nelegál, na nelegálně okupovaných územích. Děkuji, paní kolegyně, nyní má slovo kolega Marias. Děkuji, vážený pane předsedo. Pokud jde o, o, o Eh, obchodní vztahy se zeměmi na jihu Středomoří měly by být založeny na recipročních opatřeních, eh, pokud jde o volný obchod, o, mm, tam bychom neměli vytvářet další problémy pro země, které se potýkají s finančními problémy, především země na jihu, země, které byly postiženy škrty, ekonomickými škrty, memorandem a tak dále. To mm, platí pro Řecko i Itálii. Především vidíme například zemědělství v některých jižních zemích um, právě uh, utrpělo ruským embargem a právě proto byste neměla být nějaká politika à la carte například pro Turecko v tomto ohledu. Turecko, které okupuje část Kypru a neuznává Kyperskou republiku a i přesto chce, aby jejich produkty volně um, byly k dispozici bez jakýchkoliv um, uh, problémů v Evropské unii. Bohužel mikrofon byl přerušen. Nyní má slovo paní kolegyně Šárke na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan komisaři, obchod je eh, zásadní součástí naší společné zahraniční politiky. Měl by být integrální částí. Jeho význam zdůraznila reakce na asociační dohodu s Ukrajinou. V létě e, byl, zazněl alarm pro ty, kteří to ještě potřebovali slyšet, e, jak důležitá je silná Evropa v dnešním světě. A můžeme hodně získat rozšíření e, dopadu stávajících dohod na oblast Euromed. Před několika lety tam lidé žádali demokracii a příležitosti. Mnoho z, ho, bylo mezi nimi mnoho mladých, ale nedošlo k příliš pozitivním změnám. Bohužel čelí hrozbám nestability a proto musíme být ambiciozní. Měli bychom Eh, skutečně chtít víc a víc větší přístup na trh, větší reformy směrem demokracie a lidským právům. Musíme být tvrdí a prosazovat stávající podmínky i vůči Izraeli. A mm, vidět obchod jako prostředek k zvýšení příležitostí, eh, boji proti korupci a rovnější distribuci bohatství a posílení jednotlivců především v spojení se e, vzděláním by bylo takto možné řešit obrovskou nezaměstnanost mládeže. Větší příležitosti by také mohly pomoci zabránit radikalizaci, aby tak nebyla jediným řešením a mohly by pomoci snížit migraci. Není to jenom otázka exportu a inovací. Měli bychom se podívat i na sebe a sami, na negativní dopad, jaký mají i zemědělské dotace na příležitosti pro farmáře v oblasti Euromed, které brání růstu. EU by mělo sehrát aktivní roli v koordinaci, tak aby docházelo k duplicitním aktivitám a aby byla podpořena regionální integrace, což by pomohlo růstu v oblasti Euromed. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Nyní na jednu minutu má slovo kolega Lehirarik. Pane komisaři, pane předsedající, to, co vy nazýváte sousedství s zeměmi na jihu, středozemí, z nichž některé hledají cestu svobody a spravedlnosti, si vyžaduje nový typ spolupráce. Spolupráci a ne konkurenci. To znamená, že je třeba změnit přístup k těmto zemím Tady nejde o to vytvářet nové e, e, zóny e, nějakých ekonomických tenzí nebo nějaké prostě zóny, kde by se soustředovali migranti a oni je tak vlastně u sebe měli místo toho, co by ti to proudili k nám. Tady jde o dlouhodobé investice, je třeba, aby v těch dohodách byly ustanovení i environmentálního a sociálního charakteru a na tom všem je třeba pracovat. Politiky spolupráce musí jít ruku v ruce s významnými pokroky v oblasti dodržování e, práv a e, pravidel právního státu a ne e, podle taktovky Mezinárodního měnového fondu. I spolupráce s Izraelem by měla být pozastavena přerušení předsedajícím. Nyní má slovo kolega Bucher. Zapni se, zapni se. Nyní má slovo kolega Bucher. Pane předsedo, Pane komisaři, situace v oblasti lidských práv v Egyptě se neustále zhoršuje. Samozřejmě musíme spolupracovat s tamnější vládou a jednat s nimi a pokusit se uplatňovat náš vliv, aby tato situace mohla být zlepšena. Přesto pokračování jednání o DCFTA je více než eh, kontakt, eh, technická diskuse. Znamenají, že eh, ty četné případy porušování lidských práv ignorujeme a vládu podporujeme a dáváme jim mezinárodním uznání pro všechny, kteří nyní trpí těmito porušováním lidských práv, je to skutečně facka do tváře. Proto musíme, eh, proto se chci zeptat pana komisaře, zda ta jednání přerušíte, dokud nebude dosažena situace v oblasti lidských práv v Egyptě, nebo než bude alespoň projevena vůl, dobrá vůle v této oblasti. Děkuji. Děkuji kolega Buchner a nyní má slovo paní kolegyně Begin. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. 30. září proběhla ministerská, proběhne ministerská schůzka ohledně Středomoří a to bude úžasná příležitost opětovně hovořit o různých dohodách mezi námi a těmito zeměmi a zároveň příležitosti podívat se na zájmy nás všech, všech Evropanů. Promiňte, říká pan předseda, máme problémy s německým tlumočením. Jako? Thank you. Já se omlouvám, říká pan předseda, já neslyším, nejslyším tlumočení. Omlouvám se, říká pan předseda, já bohužel nemám tlumočení do Němčiny. Uh, bitte um entschuldigen, ich habe einen Wackelkontakt. Fangen Sie bitte gern nochmal an. Já se omlouvám, říká pan předseda, e, já jsem nějak e, mi to vypadlo zde technicky. Dobře, nevadí. Vážený pane předsedo, já jsem pouze chtěla říci, že ta dohoda s Marokem, dohoda, tam vidíme, že se na naše trhy dostávají eh, velice levné produkty, zaplavují naše trhy například v mé zemi. My sice vyvážíme průmyslové eh, produkty do Maroka. Ovšem zase jsme přišli o naše vlastní zde evropské trhy. Komise by měla zajistit, aby partneři plnili veškeré právní podmínky, veškeré standardy v oblasti bezpečnosti, tak aby eh, konkurence byla na stejné úrovni, aby byla eh, spravedlivá, aby zde plnili i podmínky v oblasti pracovní síly, protože jinak to nebude eh, rovnocená konkurence především pro naše malé a středně velké podniky, které investují hodně právě v těchto zemích. Měli bychom mít k dispozici solidní právní rámec, který zajistí bezpečné investice, zajistí zjednodušení vízové povinnosti pro pracovní eh, možnosti financování různých produktů a projektů pro malé a středně velké podniky, aby vytvořit bilaterální obchodní komory a zároveň rozšířit Eh, například mandát Evropské banky pro rozvoj a obnovu. Mm, dále jsou to záležitosti, které stykají kultury, cestovního ruchu, různé granty pro studijní možnosti, mm, projekty jako Da Vinci či jiné projekty v oblasti vzdělávání. Záleží na tom, jak to, jakým způsobem bude Evropa v této hře vystupovat. Děkuji. Děkuji, omlouvám se ještě jednou, měl jsem, e, problém byl na mé straně s tím překladem. Prosím, na řadě pan Aliot. Spolupráce mezi zeměmi Evropské unie a středozemí ano, vytvoření zóny volného obchodu, to znamená e, postupné snižování e, hranic, ne. Evropská unie by měla investovat do jihu, ale e, směrem k vyváženějšímu rozvoji rozvoji, tak, aby se e, také nezvyšovaly počty přistěhovalců. To jde i o naší budoucnost, naši kulturu, naší civilizaci, e, podmiňuje e, rozvoj jihu. To je zásadní a to za jakoukoliv cenu. Musíme samozřejmě myslet i na svoji bezpečnost. Tu, ty pomoci musíme podmínit politickou stabilitou a bojem proti divoké migraci. Musíme se zajistit tak, aby každé euro, eh, které eh, bude vydáno na jihu, bylo eh, využíváno místními silami, ovšem důstojným způsobem, abychom nevytvořili nějaké nové čínskou, novou čínskou ekonomiku. Děkuji, pane kolego Aliot. A teď na minutu a půl pan Fisas Ajela. Děkuji, pane komisaři cíle eh, soused, eh, politiky sousedství eh, mají za účel vytvořit prostor stability a prosperity, prostor, ve kterém by byly případné konflikty řešeny pokojným způsobem. Je, proti tomu stojí obrovské výzvy, které prožívá tento region a my se angažujeme, angažujeme se, ale musíme ve svém angažmá být ještě solidnější než dříve. Je tady eh, plno důvodu, abychom tak učinili, je tady tlak eh, přistěhovalců, je tady hrozba eh, naší bezpečnosti, jsou tady také energetické projekty, které nás nutí dívat se směrem k Magrabu, protože tam je ekonomický potenciál a je pro nás velice ziskové myslet na Unii euromediterální, která by byla zdrojem stability. Musíme samozřejmě zrychlit pro proces eh, ekonomické spolupráce mezi zeměmi na obou stranách Středozemního moře. Abychom vytvořili předpoklady pro takovéto dohody, tak Evropská komise musí zajistit eh, výraznou míru liberalizace v klíčových sektorech investice, eh, veřejné zakázky, služby. V současné době celá řada úsilí eh, a eh, zdrojů eh, se obracejí jiným směrem a proto je třeba na Euromedu více trvat. Měla by to být jedna z priorit Evropské komise. Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Tarabela. Dvě minuty a půl. Pane komisaři, pane předsedající, partnerství eh, eh, mezi zeměmi eh, Evropské unie a středozemní oblasti bylo vlastně rozhodnuto již v Barceloně v roce 95 na základě solidarity a vzájemnosti. Dodržování základních demokratických principů a svobod je podmínkou pro všechny dohody o přidružení. To je samozřejmě zásadní, podobně je zásadní spolupráce i sociální, kulturní a v oblasti vzdělání. Já se chci vyjádřit eh, v tom, eh, ve smyslu své účasti ve výboru pro eh, rovné příležitosti a pro rovnost pohlaví, tedy je třeba myslet i na práva žen je třeba také myslet na úlohu eh, vzdělovacích prostředků a na úlohu vzdělání. Je třeba, aby tady vznikly také možnosti pro ženy eh, podnikatelky. A eh, proto je zapotřeba vytvářet i určité finanční další nástroje. Chci vednout hlas, abych, abych zdůraznil statečnost žen, které byly v první linii všech občanských iniciativ v arabských zemích. Ovšem je jejich situace je v současné době velmi e, špatná a násilí na nich e, narůstá. Jak vidíte, e, je tady třeba ještě hodně věcí pro zlepšení situace a já doufám, že proto my budeme také hrát aktivní roli v tomto procesu. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. Připustíte otázku od kolegy Fero? Kolega Fero. Děkuji, pane předsedající. Pane bylo, vy hovoříte o revolucích v arabských zemích. Nemyslíte si, že eh, tam eh, E, právě otázka žen je teď velmi spochybňována a jejich úloha je velmi spochybňována. E, nevím, jestli jste mě dobře rozuměl, pane Fera, já jsem hovořil o klíčové roli žen, které se postavily do první řady v boji za svá práva, za demokracii a bohužel také jsem řekl velice jednoznačně, e, a to doslova, že můžeme být docela zklamáni důsledkem těchto hnutí a ženy nesmějí být marginalizovány v současné době. Bohužel je tomu tak, že marginalizovány jsou v některých zemích a naší úlohou na evropské úrovni je, abychom tuto situaci zohlednili, abychom umožnili ženám hrát důstojnou a důležitou roli v ekonomikách jejich států. Děkuji, pane Goleko. Nyní se dostáváme k postupu k HDI. Jako první má slovo kolega Fincha. Um, já hovořím o práva, když hovořím o právech šen, tak se domnívám, že um, během takzvaného arabského jara ženy hrály důležitou roli. Bohužel poté celý, celé hnutí ztratilo sílu. Um, souhlasím, že potřebujeme mírové sousedství a potřebujeme pomoci změní zemím procházejícím transformací. Uh, ekonomika nyní musí funko, fungovat na místo politiky. Je důležité posílit naše spolupráci s nimi v rámci barcelonského procesu, který je základem tohoto všeho. Eh, jedna z oblastí spolupráce, která je důležitá, je životní prostředí. Věřím, že je v zájmu všech, abychom um, se starali o středozemní moře a jeho ochranu. Jednotlivé Jednotlivé státy mohou udělat mnoho, ale regionální spolupráce je rovněž důležitá. My eh, čekáme výsledky z jednání z 30. září a uvidíme, co je možné, čeho je možné dosáhnout na úrovni regionálních orgánů. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Nyní má slovo paní kolegyně Niklesku. Europeană reprezintă și trebuie să reprezinte în continuare la nivel... Evropská unie e, představuje a i nadále by měla představovat způsob rozvoje, který je demokratický a solidární. A z tohoto hlediska je třeba, aby také nabízela perspektivy spolupráce a koordinace všem zemím, včetně těch na jihu Evropy. Já přicházím ze země, která byla e, komunistickou zemí. Máme za sebou obtížný přechod a proto, abychom byli opravdoví e, opravdu demokracii, je třeba, aby eh, hranice zůstaly otevřené pro všechny, včetně mladé generace. Eh, to ovšem neznamená, že bychom měli eh, své principy opustit. Je třeba i nadále se snažit otevřené dveře představují pro tyto země také samozřejmě závazek respektovat naše hodnoty. Je třeba aby do tohoto eh, procesu, o kterém zde hovoříme, byly více začleněny země východní a střední Evropy, protože naše zkušenost by nepochybně přispěla eh, v této eh, oblasti. Děkuji, máme výraznou zkušenost v tomto směru. Děkuji, nyní má slovo kolega Jakovičič. Radoval jsem se, kada je pokrenuta inicijativa unija za mediteran ehm, Těším se na tuto iniciativu Evropské unie pro mm, oblast Euromed a já jsem měl příležitost zastupovat Evropu a to ehm, dozvědět se mnohé o potřebách a přáních našich přátel z druhé strany Středozemního moře. Podporuji ta jednání, ale je rovněž důležité chránit naše zájmy globální zájmy, jako lidská práva, základní hodnoty, až po specifické zájmy, například otázka olivového oleje. To je jeden z problémů, který existuje, když hovoříme o konkurenceschopnosti našich produktů na globální úrovni. Evropě samotné, protože vím, že dovážíme hodně olivového oleje z Jižního středomoří, který je směsován s evropským a pak se prodává jako evropský. Jsou jiné příklady, ale tento příklad já znám. Proto je důležité znát zemi původu každého jednotlivého produktu. Děkuji, kolega Jakovčič. Dále má slovo kolega Vigas. Mikro. Mikro. Euh, euh, My jsme pro rozšíření našich ekonomických hospodářských vztahů s těmito zeměmi. Ovšem neměla by zde panovat pouze ekonomická kritéria, která mají dopad na naše rozhodnutí, například eh, Eh, zrušení celních překážek, bariér. To by mohlo znamenat obrovské problémy i pro naše země, například pro Portugalsko. Měla by zde hrát roli i sociální kritéria, dále lidská práva, suverenita dané země. Všechny tyto doplňkové eh, záležitosti by podle mého názoru vedly k vzájemné vzájemným výhodám pro obě dvě strany. Dále souhlasím s tím, co se zaznělo o Izraeli. To je jasný příklad toho, kdyby Evropská unie měla jít ještě dál. A nejenom pokud jde o označování produktů a jejich původu, to je dost naivní, protože jsou zde možnosti obcházení takového embarga. Embargo je pouze jedním eh, z možných řešení. Bohužel mikrofon byl přerušen. Děkuji, pane kolego. Slovo má kolega Fojk. Voigt. Wir haben viel über Grundrechte. Mm, mnoho základních, slyšeli jsme mnoho o základních právech v Evropě. A mě by zajímalo, proč komise neinformuje o tom, co z eh, eh, týče státu Izrael, OSN, eh, uvádí počet zabitých dětí od června na 500. Izrael bombardoval řadu škol, eh, mimo jiné 43 eh, škol OSN. Eh, Tato porušování lidských práv a ženevské konvence o ochraně civilistů a mm, by měla, měla být minimálně ta dohoda přerušila se státem Izrael. Minimálně bychom měli diskutovat o tom, zda bychom neměli vůči Izraeli e, použít sankce, aby se odpovědní mohli, odpo, mohli zodpovídat u Mezinárodního soudního tribunálu v Hágu. Jsme, jediní jsme na konci postupu Catch the Eye a na závěr má slovo komis, pan komisař Degucht. Euh. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ještě jednou děkuji. A dovolte, abych reagoval na mnoho otázek, které zde zazněly, některé z nich několikrát. Nejprve to byly otázky týkající se Egypta a toho, zda bychom DCFTA vůbec měli v současné době vyjednávat vzhledem k na zneužívání v oblasti lidských práv. My máme mandát z roku 2011 pro jednání v tomto ohledu s Egyptem. Samozřejmě, že vše bude záležet na dokončení všech záležitostí, které se týkají rozsahu a tak dále. Ovšem to jsme pouze zahájili v současné době. Samozřejmě Evropská komise bude informovat Evropský parlament o pokroku v této oblasti. My prostě nemůžeme pozastavit něco, co jsme zatím ještě ani eh, nerozběhli. Podobně jako jiné možné dohody v tomto ohledu, my máme externí konzultační orgán, který se dívá na no, analýzu dopadu, udržitelnosti takových dohod, zkoumáme možné environmentální, sociální, ekonomické dopady takových dohod. Bude tam i kapitola, která v sobě zahrnuje lidská práva. Samozřejmě, že teda nás čeká setkání 30. Eh, září na úrovni ministrů, ovšem já budu mít bilaterální schůzky se zástupci Egypta. S Marokem eh, tak my jsme vlastně již v březnu 2013 zahájili eh, jednání ohledně této dohody. Měli jsme i čtyři jednání, kola jednávání, která proběhla pozitivně. Obě dvě strany se snaží o dokončení této hloubkové dohody CFTA co nejrychleji samozřejmě, že musíme vzít v potaz zájmy a priority obou stran. Maroko rovněž má k dispozici různé studie pro jednotlivé sektory, které by měly pokrývat budoucí formu dohody CCFTA chceme vzít v potaz samozřejmě i výsledky, vezmeme v potaz výsledky těchto studií v následujícím kole jednání, a které nás čekají a právě proto jsme odložili páté kolo jednání. Ovšem celkově nehovoříme o odložení těchto jednání, protože v tom budeme pokračovat. Ehm, celý tento proces se bude snažit eh, o to, aby vyjednávací proces ehm, probíhal nadále. Dále je to ministerská schůzka 30. září, která bude příležitosti dále projednat eh, všechny záležitosti s marockým ministrem pro obchod a doufám, že budeme schopni dokončit všechna tato jednání v příštím roce. Jednání s Marokem ohledně této hloubkové dohody jsou velice důležité, protože budou představovat precedent i pro naše ostatní partnery, například Tunisko, Jordánsko nebo Egypt. Dále je to Izrael. My zde máme velice jasnou pozici, pokud jde o okupovaná území a právě proto jsme zajistili to, aby produkty, které z, těchto, ehm, z této oblasti pochází, neměly žádné výhody z preferenčního zacházení v tomto ohledu, z preferenčních eh, postupů. My hm, rovněž zde eh, se snažíme objasnit celou záležitost označování produktu. Trvali na tom mnohé členské státy, tak aby spotřebitel měl možnost volby, vybrat si mezi takovými produkty a vědět jasně, ze které části po, um, Izraele pochází či Palestiny pochází. Samozřejmě, že chceme mandatorní označování především pro zemědělské produkty a připravujeme i určité obecnější um, pokyny pro označování, tak aby došlo k implementování eh, na, eh, ze, strany jednotlivých států. Dále to byla připomínka takzvaného more for more, postupu více za více. V rámci všech těchto jednání ohledně hloubkových dohod o obchodu DCFTA, podobně jako u jiných obchodních dohod musí tam být reciproční eh, klauzule, která se týká lidských práv, to je velice důležité, my chceme využít tyto obchodní dohody pro propagaci silné agendy v oblasti dodržování lidských práv. Mandát v této oblasti těchto hloubkových dohod DCFTA je založen na individuál, na jednotlivých případech hm, a snažíme se tam zahrnout ten princip more for more, více za více, více za více. Tento princip, milí kolegové, ano, v podstatě tam je dvakrát to slovo více, více pomoci, více podpory, více investic, více dosažených výsledků v oblasti politických reform. Znamená to rovněž, že bychom měli otevřít naše trhy pro tyto země a rád bych vás ujistil o tom, že to není vždycky nejjednodušší prvek těchto dohod. Některé členské státy bohužel nejsou dostatečně flexibilní v tomto ohledu. Na druhé straně všem bychom měli mít trošku jiný přístup v oblasti vízové povinnosti, protože i to je jedna z, jeden z takových jasných, jeden z jasných požadavků v této oblasti a zároveň i požadavek progresivně otvírat jejich trhy. Čili tyto země, ano, musí převzít svou odpovědnost. My to musíme udělat tímto způsobem. Rovněž to znamená, že Evropská unie musí být odpovědná za své závazky v této oblasti vůči všem těmto zemím, o kterých hovoříme a se kterými tyto dohody vyjednáváme. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři. Tímto končím rozpravu. Další bod pořadu jednání je paní kolegyně Morva. Já jsem mm, mm, právě chtěl ehm, vám poskytnout krátkou písemnou odpověď na to, co jste mi napsala. Eh, vy se nehlásíte k pořadu jednání?